Eh, eh, dear colleagues, good morning. Dobré ráno, kolegové. Uh, dear colleagues, before, before uh, going to the vote... Předtím, než se pustíme do hlasování, tak prosím, abyste vsunuli hlasovací karty do zařízení hlasovacího, abychom viděli, kolik lidí uh, má hlasovací uh, autorizaci. A dovolte mi oznámit rozhodnutí koordinátorů z včerejšího zasedání které jsou předkládány k výboru ke schválení. Za prvé, poslanec EPP je jmenován ke zprávě z vlastního podnětu ke společným eh, standardům českoprávního řízení. Paní Bergeron bude zpravodajkou zprávy z vlastní iniciativy o ochraně zranitelných eh, eh, dospělých. EPP, zpráva z vlastní iniciativy o přeshraničním eh, uznávání adopcí. A předseda, čili já, budu zpravodajem ke zprávě z vlastního podnětu o eh, té eh, promlčecí lhůtě pro dopravní, u dopravních nehod a paní Gebhardt bude s zpravodajkou pro společné, společní, um, společné evropské obchodní právo. EKR eh, e bude mít zpravodaj ke stanovisku k směrnici 2011-16 týkající se závazné výměny informací na, eh, v, ve fiskální oblasti. A dále, ehm, pokud je o právní základ, tam je to eh, SAD, subsidiarita, pan Karim, sporné otázky pan Kavada. Komitologie, delegování legislativních pravomocí a aktů pan Chrysogonos, kodifikace paní Hautala. Koordinátoři rozhodli, že Evropská unie Rechtsflager bude eh, moci oslovit eh, výbor na červnovém zasedání a mise u OECD v Paříži se mění na září 21. 2015. Eh, Toť vše, pokud jde o rozhodnutí koordinátorů z včerejšího dne. A nyní můžeme přistoupit k hlasování. Začneme ochranou nezveřejněného know-how a obchodních informací nebo obchodního tajemství. Ještě jednou eh, vás prosím o vložení karet do, eh, do slotu. 18 poslanců hlasuje. Pardon, 24, ale pouze 18 nebo 19 hlasuje? Pan Čambatky nemá, nemá hlasovací kartu. Uh, thank you. We have 20... Děkuji. 24 karet ve slotech, tak v pořádku. Kompromis. Eh, Kompromis číslo jedna. Pro. Prosím, ponechte eh, ruce zdvižené. Proti? Zdrželi se. Schváleno. Kompromis číslo dvě pro. Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis číslo 3. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno.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 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 309 pro, 309. Týká se to článku 11.1. Pro, proti? Zdrželi se. Chváleno. IMCO 39 pro. Pořád jsme u jedenáctky. IMCO 39 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. ITRE 87 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. ITRE 88 pro. 88 pro. Proti. zdrželi se, prověříme. Zahajuji hlasování. Příliš mnoho hlasujících. 25 lidí. Takže schváleno. 13, 11. Pozměňovací návrh 310 pro. týkající se článku 11, pro, proti. Zdrželi se. Schváleno. ITRE 90 pro ITRE 90 90 proti zdrželo se zamítá se ITRE 91 pro proti zdrželi se zamítá se je teda 92 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. ITR 93 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. ITR 94 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. ITR 95 pro, Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 340 pro. Proti? 314. Eh, Čili prověříme. Schváleno. IMCO 41 pro, IMCO 41 proti, zdrželo se, schváleno, HITRE 97 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 35 pozměňovací návrh pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 316 pro. 316 pro proti. Zdrželi se, zamítá se. Petr 98 pro, proti, no. schváleno. Návrh 317 pro, proti, zdrželi se zdá, že se zamítá, ale ještě to prověřme. Třista sedmnáct. Schváleno. Návrh 321. Pro. Proti. To budeme muset také prověřit. Schváleno. I tresto pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 10 pro. Proti zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 333 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 334 pro. Proti? Zdrželo se? Zamítá se. Imko 45 pro. Proti? Prověříme. takže hlasujeme k IMCO 45. Ještě nám chybí dva hlasy. Je to schváleno. A nyní 3, 3, 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. You want to check? Chcete to ověřit? Výborně. Adopted. Přijato. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 45. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 46. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. ITRE 3. Kdo je pro? Proti? Já to ověřím. Přijato. Návrh 47, kdo je pro? Proti? Ověříme, zamítnuto. And it has been adopted. Přijato. 48. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Sorry? 12A. 12A. Yes. Eh, recital 12a. Úvodní ustanovení 12 a ITRE 11. Kdo je pro? Úvodní ustanovení 12a. ITRE 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Řekl bych, zamítnu to, ověříme. Přijato. Imko 7, kdo je pro? Proti? Ověříme, prosím. Přijato. Recital 14. Úvodní ustanovení 14, eh, návrh 8, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 69, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. ITRE 14, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Imko 8. Ne, omlouvá se pan předseda. ITRE 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme to. Přijato. ITRE, 8, ITRE 17, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto? ITRE 18, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověřím. Přijato. ITRE 19, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto? Úvodní ustanovení 25a, návrh 9. Kdo je pro? pro? Kdo je proti? Zdržel se? Já myslím, že přijato, ale ověříme to. Přijato. Úvodní stanovení 28, návrh 82. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 83. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A nyní budeme hlasovat o zprávě jako celku a budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. That has been adopted. Přijato. Uh, draft legislative resolution a nyní návrh legislativního usnesení opět elektronicky. Ještě dva, prosím. two, two of you are not voting. Okay. Uh, I close the vote. That... Končím hlasování. Přijato. A nyní je rozhodnutí zahájit jednání s radou. Elektronicky hlasujeme. Výborně a to bylo jasně přijato. Děkuji vám za spolupráci. A nyní nás čeká jednotlivé hlasování. Yes, election, election. Yes. Yes. To, who? Oh yes. Uh, may I? There's a way to... May I congratulate... Dovolím si poblahopřát paní Le Grip. A nyní jednotlivá hlasování elektronicky. Nejprve ochraná známka společenství. Zahajuji hlasování. Jasně přijato. Blahopřeji paní Wikström. Dále nás čeká právní předpisy členských států o ochranných známkách. Zahajuji hlasování. Okay, let's close the vote. Výborně. Přijato. Ještě jednou blahopřeji paní Wikström. Hlasujeme o návrhu dopis týkající se balíčku ochranných známek. zahajují hlasování. Adopted. Přijato. A pak nás čeká hlasování A. Eh, já bych nyní rád pozval paní Wikström, aby si vzala slovo. No, není to úplně nutné, já už jsem hovořila tolikrát, ještě jednou chci všem poděkovat. And we, we go to the council that went before. Okay. Mr. Groza. Yeah. Uh, Mr. Groza uh, from the council wishes to take the... Pan Groza z rady si chce vzít slovo? Děkuji vám, pane Svobodo, za slovo. Za lotyšské předsednictví bych si dovolil říct pár slov uh, k této problematice. My jsme pátým předsednictvím rady, které se věnuje této důležité složce, která má význam také z eh, politického i ekonomického hlediska. Zatím se nám podařilo dosáhnout kompromisu předchozím předsednictvím s tím, že předsednictví italské začalo diskutovat o schodě v druhém čtení. Naše předsednictví mělo tu čest ukončit tato vyjednávání a díky tomu se velice blížíme dokončení práce na této složce a právě hlasování tady u vás nám k tomuto cíli přivede blíž. Chci za předsednictví poděkovat paní Wikström a kolegům za e, to, že byli výbornými partnery ve vyjednávání. Chci e, poděkovat komisi, zvlášť panu Stenbergovi, za, e, odborné, za odbornou pomoc na této technicky náročné složce. Děkuji. Děkuji mnohokrát. and uh, we go to the uh, report of a nyní se dostáváme k zprávě paní Reda. Reda. Začneme pozměňovacím návrhem číslo 130. Kdo je pro? Okay. Once again, 100 and... 130, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 127, kdo je pro? Zdržel se? Pardon, eh, proti? Zdržel se? Přijato. 121, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 114, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. cannot find that. Oh, yes. Uh, IMCO 1, paragraph... IMCO 1, odstavec 1D, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 149, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověřím to. and that has been adopted. Přijato. 151. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 150, 150 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? ověříme elektronicky. And that has been rejected. Zamítnuto. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Odstavec 2a, ITRE 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Ještě nám někdo chybí? Končím hlasování. Zamítnuto. Imko 16, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 165, odstavec 2b, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 166, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Nefunguje? My to právě ověřujeme. 166. Máme problém s hlasovacím zařízením. Máme zde technickou pomoc, prosím. Je tu technik. Zkusíme tedy hlasovat manuálně. 166, kdo je pro? Může to někdo spočítat? Je to devět podle mých počtů, pak proti? To je zamítnuto. Děkuji vám. Kompromis 2. Omlouvá se předseda, je to návrh 168, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 169, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 170, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato? 172. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato? 175. Hlasujeme po částech první část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 176, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 177, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 189, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato? 190. Kdo je pro? Proti? Spočítáme, kdo je proti. Spočítáme vás. Začněme, kdo je pro nejprve. Je to 11. Proti? Deset. Proti? Pokusíme, to tedy, pokusíme se to odhlasovat elektronicky, jestli už se to, to opravit. Sorry.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 vaše zařízení fungují pouze tady u předsednického stolu. To nefunguje. Jsme tedy u návrhu 190. 190 tedy. Pan Foss. Kdo je pro? Kdo je pro? Ještě jednou omlouvám se za ten požadavek. Kdo je pro? 12 pro, proti. Proti? Zamítnuto. Ne, je to 12.11, eh, omlouvá se předseda, přijato. Zdržel se? Zdržel se? Sto devadesát osm. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 199. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 200. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 201. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Prověříme. Prověříme elektronicky. Takže ještě jednou hlasujeme. Kde pro? Na tribuně? je proti? Takže zamítá se. Dvěstě tři, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Musíme to prověřit, omlouvám se. Proběžme to elektronicky. Tady na tribuně 3 proti dvěma. Takže zamítá se. Ne, ne, ne. 3, 9, Takže jsme u 203. Schváleno. 204. Máme o jeden hlas navíc. 24, 25 voting, yeah. 25 people, voting. no, 25 no. cards. 26 cards in, but 25 people voted. Yes, but it's Mrs. Reda. Paní Reda, ano, mohli bychom to zopakovat a ujistit se, že hlasuje správný počet lidí, protože se mi zdá, že byl eh, jeden hlasující navíc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 it, would be, nice. It would be nice the person, the person that does not vote and. Bylo by hezké, kdyby ta osoba, která nehlasuje, leč vložila kartu do hlasovacího zařízení, kdyby ji zase vytáhla. Takže schváleno. 204 pro. Proti. Kdo se zdržel? Zamítá se. Prověříme to. Zamítá se. 206 je pro. Proti. Kdo se zdržel? Zamítá se. 207 jde pro. Proti. Kdo se zdržel? Zamítá se. Kompromis číslo 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 225. Kdo je pro? Dva, dva, pět. Pro. Proti. zdrželi se, zamítá se. Prověřme to. Zamítá se. Dvěstě třicet, kdo je pro? Proti? se zdržel, schváleno. Dva, tři, dva, kde je pro? Proti. Kdo se zdržel, zamítá se. Dva, tři, tři, kde je pro? Proti. Kdo se zdržel, schváleno. Dva tři čtyři pro. proti. My to ještě prověříme. Zamítá se. 3, 5, kde pro? je proti? Kdo se zdržel schváleno? 2, 9, kde pro? Proti? Drželi se, zamítá se. Kompromis 5, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. Kompromis 6, pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. 266, týkající se odstavce 6, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítá se. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 280 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 283 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 284 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. ITRE 80 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 18. Eh, kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 288 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. ITRE 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 9. Je tu ústní pozměňovací návrh? Prosím. Ústní pozměňovací návrh by dodal tu větu po SWIFT ratification, kde by se říkalo, aniž by ratifikace byla podmíněna revizí Evropského právního rámce. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 306 pro? Proti? Zdrželi se, zamítá se. Kompromis 10 pro. Proti? Zdrželi se, schváleno. 3, 3 2, 2 pro. Proti? Zdrželi se. Prověřme. jednoznačně schváleno. Ono to nevypadalo odsud ze zhora. 3, 2, 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. 3, 2, 4 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 3, 2, 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 3, 2, 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se schváleno. 3, 4, 5 pro, proti, zdrželi se zamítá se, 3, 4, 6 pro, proti zdrželi se, zamítá se. 3, 4, 8 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 3, 5, 0 pro, proti. Prověřme. schváleno. 1, dvě ča- ve dvou částech. První část je pro, proti, kdo se zdržel, zamítá se. 1, první část. Chybí nám tři lidé. Schváleno. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 2 pro. Proti Zdrželi se? Schváleno. 353 pro. Proti. Zdrželi se? Zamítá se. 355 pro. Proti. Zdrželi se? Zamítá se. Pardon. 355 ověřit. Zamítá se. 3, 5, 6 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 3, 6, 3 pro, proti, zdrželi se, zamítá se prověřme. Zamítá se. Tři šest čtyři pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. tři šest pět pro. Proti zdrželi se, zamítá se 366 pro, 366 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno, kompromis 14 pro, proti, zdrželi se Schváleno. Třista osmdesát devět elektronickým jmenovitým hlasováním. Zamítá se. 396 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 411 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 4-1-2 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 4, 4, 1, 4 pro, proti. Prověříme. Zamítá se. 418 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 419 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 421 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 429 pro. Pardon. Říká pan předseda.

430 pro, proti, drželi se, zamítá se. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 451 pro, 451 pro, proti, Drželi se. Schváleno. Kompromis 19 pro, proti, Drželi se. Schváleno. 471 pro, proti. Prověříme. Schváleno. Kompromis 20 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 476 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Prověříme 476. Ještě jeden. Schváleno. 487 pro, proti. 487, Odpadá. ITRE 20. Pro. ITRE 20, proti, zdrželo se schváleno. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se schváleno. 507 pro, proti, zdrželo se, zamítá se. 508 pro, proti, zdržel se, zamítá se, 509 pro, proti, zdrželo se, zamítá se, pozměvací návrh 22 pro, no, kompromis 22, chci říct, pro, proti, zdrželo se, schváleno, 523 pro, Proti? Zdrželo se. Schváleno. 4 pro. Proti? Zdrželo se. Schváleno. 5 pro. Proti? Zdrželo se. Zamítá se. Prověřujeme 5. Zamítnuto. 526 pro, proti, zdrželo se, zamítá se. 527 pro, proti, zdrželo se, zamítá se. 528 pro, proti, prověříme. Ještě jeden. Zamítá se. Imko 19 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Odstavec 23, kompromis 23 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Zkontrolujeme první část. Zamítnuto. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 5, 3, 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 5-3-8. Kdo je pro? Proti. Držel se. 5-3-9. Kdo je pro? Proti. Držel se. Přijato. 552. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 553. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Ověříme to. Vím, že je to unavné, ale prosím, zvedejte ruce. Přijato. 554, kdo je pro? Proti. Zdržel se? Přijato. Adopted. Five. Přijato. 555. Kde pro 555 čtyři, opravuje se předseda. To vypadává 556 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti. Ověříme to. We are checking first part. Ověříme první část. Je tomu tak? Adopted. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. ITRE 29. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. IMKO 23. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Okay. Kompromis. Kompromis 24. Eh, Kdo je pro? Proti. Zdržel se přijato. Návrh 6. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Návrh 7. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Kompromis 25. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Kompromis 26. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Návrh 21. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Návrh 22. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Dvacet devět, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 30, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 31, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 32, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 33, kdo je pro? Proti? Zdržel se? přijato. 34, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 27, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 41, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 43, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato? 44, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto? Ověříme? Výborně. Ověříme 44. Ještě jedno? Ještě jeden?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 Přijato. Návrh 69, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Ověříme. Výborně, 69 ověříme. Přijato. 70, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 71. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Ověříme 71. Přijato. 75. Kdo je pro? 73. Omlouvá se předseda, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 74. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Ověříme 74. Zamítnuto. 75. Kdo je pro?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 Zdržel se? Zamítnuto. 82. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 83. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 30. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 94. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto? Ověříme 94. Rejected. Zamítnuto. Návrh 101. Kdo je pro? Vypadává, omlouvá se předseda 104. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Věříme 104. Zamítnuto. 105. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato 106. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato 107. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Věříme 107. It has been rejected. Uh, Zamítnuto. Kompromis 31. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 116. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 119. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 120. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 122. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 125. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 126. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 128. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 129. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 132. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 133. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 135. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. A nyní budeme hlasovat elektronicky o celé zprávě. A byla přijata. Congratulations to Mrs. Reda. Blahopřejeme paní Reda. Okay. Okay. Chairman. Uh, what do we have? Uh, sorry, can, can there be quiet in the hall? Prosím o ticho v sále, klid v sále, prosím. Thank you very much. Děkuji vám a vrátíme se k těm jednotlivým hlasováním. Budeme hlasovat o petici. Um, uh, Pane předsedo, bohužel bez mikrofonu. Prosíme o mikrofon. Pane předsedo, jsme unaveni z toho hlasování. Prosíme o pětiminutovou pauzu a pak budeme pokračovat, pokud je na to čas. Pokud ne, tak budeme muset pokračovat. Uh, does anybody support that? Podporujete tento návrh? Nevidím. Budeme pokračovat. Votes, Hlaso, jednotlivé hlasování petice 466 lomeno 2000. 2014 elektronicky hlasujeme. You are in favor. Končím hlasování. A bylo to přijato a ještě jedna jednotlivé hlasování. Právní základ. Ochrana proti účinkům právních předpisů přijatých určitou třetí zemí uplatňovaných mimo její území. Elektronicky budeme hlasovat. And it has been adopted. A je to přijato. Blahopřejeme zpravodaj. A nyní eh, bod 20 pořadu jednání, další právní základ, návrh směrnice Evropského parlamentu a rady o námořnicích kterou se mění směrnice 2008 lomeno 94 ES. Zahajuji hlasování elektronicky ještě jednou. Přijato. Kodifikace Pak máme další jednotlivé hlasování. Kodifikace, eh, zpravodaj pan Maštálka. Zahajují hlasování. That has been adopted přijata. Další kodifikace, opět návrh pana Maštálky, ochrana proti cenám působícím újmu v loďařství. Zahajuji hlasování. Také přijato. Budeme tedy pokračovat. Přeje si paní Kaufmann slovo, ještě než budeme hlasovat ke její zprávě. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já bych ráda udělala dvě připomínky k hlasovacímu eh, seznamu. Asi to tady nebude správné u všech kolegyň a kolegů. A sice první věc je, Pakliže kompromisní návrh 5 bude přijat hned někde na začátku, pak 39 eh, se už nemusí hlasovat a ne 37. A za druhé, máme zhodné pozměňovací návrhy 23 a NV 39 a o těch se musí hlasovat u odstavce 16 na straně 20 a ne u 11a ale domnívám se, že tuto informaci již máte k dispozici. Ich soll das noch einmal sagen? Mám to ještě jednou zopakovat? Dobrá, ráda. Je mi velice líto, milé kolegyně a milí kolegové, ale bylo to nesmírně obtížné to všechno prostě zvládnout, ale vždyť to všichni znáte. Takže ještě jednou, na začátek když bude přijmout kompromisní návrh pětka, pak tak se bude hlasovat o 39 a ne o 37. A za druhé máme zhodné pozměňovací návrhy IMCO 23 a NV 39. A o těch se musí hlasovat o odstavce 18c. Na mém hlasovacím seznamu je to na straně 20 a nikoliv u odstavce 11a. So please control us. Prosím, ověřte, zda tedy, abychom postupovali podle vašeho doporučení. Děkuji. Začneme tedy s tímto návrhem číslo 5, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 39. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 41. Kdo je pro? Proti. Ověříme elektronicky 41. Adopted. Přijato. Kompromis 6, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 47, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 7, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 51. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 52. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Ověříme. It has been rejected. Zamítnuto. Kompromis 8, kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 55, kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 56, kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto 57 ve dvou částech, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, ověříme. Zamítnuto. Druhá část. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 58. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Ověříme. Při... Kdo je pro? Proti. Ověříme to ještě jednou. Přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti. Držel se? Přijato. Imko 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. NV16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. NV30. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. NV40. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. Zamítnuto. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 68. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 71. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 72. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Toto je zřejmě zamítnuto, ale ověříme. and is been rejected. Zamítnuto. 73, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 74, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 75, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 76, kdo je pro? Proti? zdržel se. Přijato kompromis 11, kde pro, proti, zdržel se. Přijato 79, kde pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Ověříme 79. je zamítnuta. 78, kdo je pro? Proti? Ověříme si to. Rejected. Zamítá se. Kompromis 12 pro Proti? Zdrželi se? Schváleno. 81 pro. Proti? Zdrželi se? Můžeme to prověřit, prosím. Zamítá se. Kompromis 13 pro, proti, drželi se schváleno. 85 pro, proti, zdrželi se schváleno. 86 pro, proti, zdrželi se. 88 pro, proti. Můžeme to prověřit. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dva pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 93, ne, pardon, 95, pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 96 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 97 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Imko, o, to, to nehlasu, to, o tom nehlasujeme. Envy 23 pro, proti, zdrželi se. Můžeme to prosím prověřit. Schváleno. Kompromis 16 pro. Proti. Schváleno. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se schváleno. Sto devět. Jedna nula devět pro. Proti. Můžeme to prověřit. Schváleno. 110 pro, proti, zdržel se, zamítá se. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 112 pro, proti, Můžeme to prověřit. Zamítá se. Kompromis 19 ve třech částech. Je to tak? První část pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Druhá část pro proti, prověřme to. Schváleno. Třetí část pro. Proti zdrželi se schváleno. Envy 20. 12 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1, 2, 2 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 129, ne, 128. 128 pro. 129. Takže já se omlouvám ještě jednou. Je to 129, 129. Údajně ehm, je to pokryto kompromisem, to předchozí. by nebyly žádné pochybnosti, tak budeme hlasovat i o 128. Pro. Proti. Budeme to muset prověřit. 1, 2, 8. Eh, zamítnuto. 1, 2, 9 pro. Proti. Ještě jednou prověříme. Schváleno. Ano, já bych ráda upozornila na to, že původní návrh 128 byl v angličtině. Samozřejmě, že překlad v Němčině eh, je mimořádně chybný. A nevím, jak to vypadá s ostatními jazyky tedy, ale je to problém. A prosím, aby se to eh, přeskomalo a potom bych tedy ráda hlasovala jenom o té originálním návrhu v angličtině. We check. We check. So we want 130, yes. thirty. Okay. Uh, we vote on Jedna třicet. Pro. Proti. Drželi se. Zamítá se. Kompromis 21. Kdo? Pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 1.3.9. Pro. Proti. Prověřme. Schváleno. Co dál? 1, 4, 3. Pro? jedna odpadá. 141 není kompatibilní s 139, takže 143 pro je pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Takže 144 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 145 pro, proti, prověříme. Schváleno. Je 146, ústní pozměňovací návrh. Pro. Proti. Drželi se. Zamítá se. 147, kdo je pro? Proti Drželi se. Zamítá se, zdá se. 1,48 pro. Proti. Drželi se. Zamítá se. 150 pro. Proti. Prověřme. Schváleno. 1 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. 2 pro. Proti. Ještě jednou 2. pro proti, zdrželi se, zamítá se. 3 pro, proti zdrželi se. Samitas. Kompromis 22 pro. Proti. Zdrželi se schválenou. Jedna šest dva. Pro. Proti. Zdrželi se Zamítá se. 163. Ample 24, pardon, pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis 23, kde je pro, proti, kdo se zdržel. Schváleno. 168 pro, 168 pro, proti, zdrželi se, prověřme. Zamítá se. 169. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítá se. 170 pro, proti, prověřme. Zamítá se. 171 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Ample 14 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Zamítá se, ano. Kompromis 24, kde je pro, proti, zdržel schváleno. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se schváleno. 26 kompromis pro, proti, schváleno. 189. Pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 190 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 191 pro, proti, zdrželi se schváleno. 192 pro, proti, zdrželi se schváleno. 192 prověříme. Schváleno. 194. Ne? Sto devadesát pět pro. 195. Sto devadesát pět, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítá se. Kompromis 27. Pro. Proti zdrželi se. Schváleno. Paní Kaufman, Ano, musíme hlasovat také 206. 206. Dvě nula šest bude pro. Proti. Prověříme. Rejected. Zamítá se. 208, kde pro, proti, kdo se zdržel, zamítá se. 209, kde pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 210 pro, proti. Zdrželi se schváleno. Kompromis 28 kde pro, proti zdrželi se. Schváleno. Two to four in favor. Čtyři pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. Dva jedna, dva, dva pět. Pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. Dva dva sedm pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. NV19 pro, proti. Prověřme. Schváleno. 228 pro, proti. Ono je to pokryto kompromisem. Hempel Hempel 16 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. Hempel 19 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. Hempel 20 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 21 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se mp 23 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. mp 34 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. mp 35 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Imco 4 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Imco 21 pro, proti Prověřme to, prosím. Imko 21. Zamítá se Imko 22 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se Imko 26 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. Envy 18 pro. Proti zdrželi se, zamítá se. NV24 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. NV25 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. NV26 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. NV27 pro, pro, proti zdrželi se, zamítá se, NV28 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, NV32 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, NV2, NV 33 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 33, 33, prověřme, Schváleno. Překvapení. NV 34 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. NV 37 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Pozměňovací návrh číslo 1 pro, Proti. Zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 2 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 5 pro. Proti. Můžeme to prověřit. Pozměňovací návrh 5. Zamítá se. Návrh 6 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 7 pro. Proti zdrželi se, zamítá se. 8 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. Schváleno. 12 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 16 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 20, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 24 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 25 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní závěrečné hlasování. Elektronicky zahajuji hlasování. Schváleno. Blahopřeji paní Kaufmann. That, that's all for the votes now. Čili tolik hlasování. Secretariat can be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 Dear colleagues, we may continue. Můžeme pokračovat, eh, milí kolegové. We still have two points to, to do this morning. Máme ještě dva body na dnešní dopoledne. Budeme pokračovat bodem číslo 23, výměna názoru týkající se um, S RO s jedním podílníkem. A slovo má pan zpravodaj De Grandes Pascal ke společnosti s ručním omezením s jedním společníkem. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážení kolegové, dámy a pánové z komise i z rady. A jiné osoby, které jistě vášnivě sledují toto naše setkání. Eh, měli byste si vyslechnout diskuzi k tak kontroverznímu tématu. Eh, ke komisi, eh, na výbor jury se vrací návrh směrnice o společnosti s ručením omezeným s jedním společníkem ve zkratce SUB. Teoreticky lze říci, vážení kolegové, dámy a pánové, že eh, kdyby všechno bylo lepší nebo normální, eh, mohli bychom diskutovat o zprávě navrhovatele. Ale bohužel eh, dnes nemáme ty podmínky, abychom pracovali tímto normálním běžným postupem. Je to první den, kdy můžeme si vyměňovat názory naše a Eh, abych já to potom zhrnul eh, a eh, také musíme nalézt nějakou společnou bázi, než si budeme tady lámat hlavu. Jedna věc je pozitivní, ale musíme postupovat obezřetně. Co se týče návrhu komise, a základu, jak bychom mohli zlepšit tento návrh a dospět k řešení, které by mělo skutečnou přidanou hodnotu. E, čili proto jsem nad tím pracoval a jak se zahřívala politická teplota členů výboru, dovolím si to takto označit, a všech zainteresovaných z nejrůznějších kruhů, rozhodl jsem se vypracovat pracovní dokument, abychom mohli diskutovat, abych upozornil na problémy a na možná řešení. A vzhledem k tomu, že tady povedeme eh, otevřený dialog s členy tohoto výboru, musel jsem se eh, Musel jsem přijít tomu, abych eh, požádala odložení eh, diskuse, protože musím říct, že jsem potřebovala čas, abych hovořil se všemi zúčastněnými stranami, za zástupci komise, rady, zainteresovanými okruhy a myslím si, že jsem teď dospěl k závěru, který snad budeme moci přijmout všichni, aby se umožnila lepší situace pro malé a střední podniky na trhu. ale čelíme tady novému prvku analýze. A sice e, závěry rady, které rada schválila 28. května. E, kdo sleduje tyto záležitosti, bude vědět, že rada je tady také rozdělená. To, co může být normální, ale byly tady nejrůznější názory v určité době, e, byly blokované, blokační menšiny, Potom se zase mm, překonala eh, ta blokovací menšina, teď pak dospěli k nějakému postoji, ale nemůžeme rozhodně říci, eh, že by tedy rada přišla s nějakým plodným návrhem, protože říct, musím říci, že tento postoj je velice křehký. Eh, čili není to zas až taková analýza od rady, jakou jsme čekali. Eh, Ta původní, původní návrh komise byl změněn radou takřka ze 60%, ale bez pochyby se domnívám, že pořád bychom měli vyřešit otazníky, které tady byly už od prvého začátku abychom zaručili boj proti zneužití, proti sociálnímu dumpingu a forum shoppingu. Toto všechno jsou témata, která byla diskutována a která by se měla vyřešit, chceme-li skutečně zaujmout společný postoj, proto abychom pokročili v tomto tématu. Spochybňuje se přidaná hodnota tohoto návrhu a to je velice závažná otázka protože my nemůžeme pracovat jen tak ve vzduchu, jenom tak, abychom si tady dělali nějaké cvičení eh, jaksi intelektuálního druhu, aniž by to vyústilo v nějaký konkrétní výsledek. Eh, proto máme odpovědnost v našem konání a musíme to tedy eh, zvážit. Na druhé straně výbor EMPLO zamítl návrh komise. A komise pro vnitřní, pardon, výbor pro vnitřní trh má také potíže pro to, aby eh, se s tím nějakým způsobem utkal. Mm, zatím tady nastavuji takovou hypotézu, že možná zpravodajka by tuto zprávu mohla zamítnout. Je to jenom jaksi eh, můj předběžný pocit, ale odráží to zřejmě reálnou politiku. Je třeba čelit těmto záležitostem skutečně s co nejlepšími záměry a seriózně. Nebudu vám teď komentovat potíže, které máme na výboru Jury, protože už víme z předběžných diskusí, že se to už prokázalo. Eh, je tady tedy nový prvek a to je tedy ten nový postoj rady. A proto si jistě zaslouží, abychom o tom znovu důkladně hovořili. Situace tak, jak je popsaná, eh, nás nutí k tomu, aby v Evropském parlamentu eh, jsme také vyzvali radu, aby nám prezentovala své hlavní směry týkající se SUPu, čili společnosti s ručením omezeným sedním společníkem, k jakým změnám tady došlo oproti původnímu návrhu komise a vrátit se také k diskusi na tomto výboru. Myslím si, že toto je nezbytné. Já bych býval upřednostnil, pane předsedo, Eh, aby eh, prostě tady dostali slovo komise a rada. A já jsem vás žádal o slovo jenom, abych připomněl, v jaké situaci se nacházíme, ale proto navrhuji, že teď by bylo dobré dát slovo radě a komise a potom dát možnost členům našeho výboru, aby se k tomu vyjádřili, abych já později mohl tedy zhrnout a vyhodnotit, jak, jak si stojíme. Děkuji vám. Yes, thank you. Děkuji vám. A nyní dám slovo paní Guna Pajdere z Rady. Omlouvám se za výslovnost vašeho jména. Děkuji vám, pane předsedo, vyslovil jste to správně. Děkuji vám, pane Svobodo, za slovo. Dobrý den vám všem. Já jsem Guna Pajdere a předsedám Lotyšskému eh, registru společností a během lotyšského předsednictví předsedám radě právě pro um, pracovní skupinu společnosti s ručením omezený s jediným společníkem. Za lotyšské předsednictví bych ráda využila příležitost a informovala váš výbor o obecném přístupu k této podsložce, tak jak ji přijala Rada pro konkurenceschopnost 28.5. Dosáhnout kompromisu nebylo snadné. Potřebovali jsme k tomu 14 pracovních eh, set, setkání pracovní skupiny během řeckého, italského a dalších předsednictví, než se text finalizoval. Během zasedání delegace vznesly několik obav. Některé obavy vyznívaly podobně jako témata, která projednáváte na půdě vašeho výboru. My, nám se podařilo dosáhnout kompromisu tím, že jsme se zaměřili na dva hlavní prvky návrhu. Za prvé, online registrace společností, což vnímáme jako klíčový prvek tohoto návrhu. Podle našeho názoru to prospěje budoucí digitalizaci v Evropě. A v tomto směru bych chtěla citovat našeho ministra hospodářství, který zdůraznil během Rady pro konkurenceschopnost, že máme velkou příležitost prakticky i symbolicky podnítit pod, podniky, aby byly digitální, aby se digitálně registrovaly. Zároveň si však uvědomujeme problémy související s online registrací, které souvisejí především s přeshraniční identifikací. A proto kompromis rady eh, žádá členské státy, aby uznávali jenom elektronickou identifikaci vydanou v jiném členském státě, která um, splňuje nařízení EKIS. My jsme se dále zaměřovali na mm, požadavek minimálního mm, kapitálového zajištění 1 euro, což umožňujeme, mm, což vnímáme jako usnadnění zakládání nových společností, startupů a malých a středních podniků. Toto podle našeho názoru přispěje ke konkurenceschopnější Evropě. Tady jsme také vnímali nutnost omezit možné zneužití tím, že žádáme společnosti, aby vytvořili právní rezervy, tedy jakožto rovnováhu tomuto nízkému požadavku na kapitál. Jsme přesvědčeni, že současný kompromisní text rady je nastaven tak, že žádná jakákoliv rizika e, související se společnostmi s jedním společníkem nebudou vyšší než u společností jiných. Zároveň to nabízí přidanou hodnotu oproti současnému stavu. Usnadňuje to zakládání podniků, což výrazně pomůže v přeshraničních situacích budou žádány minimální informace od zakladatelů a maximální informace poskytne stát. Na závěr bych ráda podotkla, že jsme zvláště spokojeni s kompromisem, který jsme v této složce dosáhli na Radě pro konkurenceschopnost, protože digitální Evropa a konkurenceschopná Evropa patří k našim prioritám pro předsednictví. Naše předsednictví se však chýlí ke konci a vedle mě je paní Helen Masor, která bude předsedat této podsložce v nadcházejícím lucemburském předsednictví. Kolegyně tedy eh, vás bude informovat o prioritách lucemburského předsednictví. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát za slovo. Já jsem Helen Masad, nataše Ministerstva spravedlnosti v Lucembursku. A jak kolegyně Guna řekla, budu patřit do vyjednávacího týmu. Já bych na úvod eh, jako zastupkyně nadcházejícího předsednictví chtěla poděkovat lotyšskému předsednictví za mimořádný úspěch, který dosáhli v této složce přes velký koncenzus členských států států na celkovém cíli tohoto návrhu, což je usnadnit a podpořit vytváření společnosti. s ručením omezením s jediným společníkem, muselo lotyšské předsednictví vynaložit mimořádné úsilí, aby překonal zbývající překážky. Nadcházející předsednictví se domnívá, že obecný přístup dosažený během lotyšského předsednictví představuje velmi dobrý základ a doufáme, že parlament bude moci hlasovat o své pozici dle plánu. Zavazujeme se tedy, že budeme pilně na této složce pracovat a velice se těšíme na plodná vyjednávání s parlamenty, abychom dosáhli konečné dohody. Děkuji. Děkuji. A nyní bych rád dal slovo panu Hojerovi za komisi. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také za příležitost oslovit vás na půdě tohoto výboru. E, toto je složka kde eh, převládá vnímání a dojmy. My jsme za poslední měsíce totiž slyšeli tolik špatného o tomto návrhu, že se to týká praní špinavých peněz, že to budou takové ty fiktivní firmy, které budou jenom za poštovní schránkou, že dojde k sociálnímu dumpingu, daňovým únikům a podobně. A my si klademe otázku, zda je to všechno. Jak je tedy možné, že přesto v radě je kvalifikovaná většina pro? A já vám v nadcházejících pár minutách nabídnu některá fakta, abych také demitizoval tento návrh. Samozřejmě neexistuje e, žádný návrh, který by byl absolutně bez rizika, ale musíme každý návrh vnímat ze správné perspektivy, abychom zhodnotili Eh, nakolik dává přidanou hodnotu. Tento návrh se zaměřuje na svobodu ustavování společností podle článku 49 smlouvy, také utváření malých a středních podniků. A my chceme, aby jednotný trh byl dynamický, aby dobře fungoval. Proto se také objevil návrh, který souvisí s tím, že tento návrh bude základem pro digitalizaci. Bude to jeden z prvních eh, hmatatelných výstupů digitálního jednotného trhu. Bude také přispívat růstu tvorbě pracovních míst a inovací. Víte, že eh, malé a střední podniky představují 95 našich SROček a Samozřejmě eh, tento mechanismus nebude k dispozici pro složité struktury s menšinovými akcionáři. Naopak eh, to bude k dispozici inovativním, nově vzniklým firmám, takzvaným startupům, kde má člověk velice dobrý nápad, ale nemá dostatek peněz k založení klasické společnosti. Proto se rada zaměřuje na klíčové prvky a nyní Evropský parlament, tedy vy máte mimořádnou příležitost jednat, nabídnout konstruktivní řešení k tomu, aby se eh, právo obchodních společností rozvíjelo dál. A myslím si, že to bude tedy výjimečná příležitost. Potřeba tohoto eh, nástroje eh, se eh, ozývá z řad odborníků i různých společností. Ty malé společnosti nejsou tak dobře organizované. Malé a střední podniky logicky jsou malé, proto jejich hlas v Bruselu není moc slyšet. To však není důvod, abychom je ignorovali. Návrh nabízí výraznou přidanou hodnotu, harmonizuje klíčová pravidla po celé EU pro registraci a provozování společností s ručením omezeným omezením s jedním vlastníkem, což umožní usnadnění práce a života těchto podnikatelů a zároveň jim umožní obchodovat přes hranice jednotlivých států. A jaká jsou rizika tohoto návrhu? A já už jsem to zmínil. Samozřejmě vždycky byla a budou rizika. My si je uvědomujeme, bereme je vážně a musíme hledat řešení ale dovolím si srovnání. Pokud navrhnete prototyp nového automobilu, třeba jako Google se snaží o auto bez řidiče, samozřejmě vyvstává otázka eh, o rizicích, možných nehodách, ale to neznamená, že zabráníme vývojářům, aby vytvářeli ty nové prototypy. Je potřeba samozřejmě eh, si uvědomovat rizika snažit se o maximální bezpečnost. Když se vrátím k našemu elektronickému nástroji, již ehm, dávám Eh, daňové přiznání online. Eh, syna jsem zapsal na univerzitu, také online. Převádíme finance, eh, vytváříme společnosti bez toho, aby fyzicky notář ověřoval identitu zakladatele. A nyní se dostáváme k něčemu, co vnímáme jako velmi zajímavé. Dostali, došli jsme k závěru, že elektronický systém, systém elektronické registrace je důmyslnější, hůře zneužitelný než systémy tradiční, protože tam existuje možnost vysledovat veškeré transakce a kontrolovat všechno online. A jaké jsou další obavy? Zda ten návrh sníží sociální standardy nebo přispěje k sociálnímu dumpingu. Samozřejmě musíme udělat všechno, abychom tomu zabránili, ale chci mm, hovořit skutečně otevřeně. Sociální aspekty jsou regulovány v dalších částech právních předpisů EU. E, návrh SUP je tím nijak neomezuje. E, a samozřejmě představuje práci také v sociální oblasti, kde se diskutuje o směrnici o vysílání pracovníků. To je velmi důležité. Také je důležité, že pracovně právní předpisy politiky EU musí jít ruku v ruce s rozvojem práva obchodních společností, sociálního práva a e, ten sociální dumping nesmí nastat. Samozřejmě to komise také zajišťuje. A ty nyní rozdělení míst by naopak vedlo k většímu problému s daňovými úniky nebo problémy s participací zaměstnanců. Proto jsme e, zrušili problematiku sídla. Existující status quo je zachován, nic se tam nemění. Členské státy budou mít možnost buď povolit a nebo zakázat rozdělení sídel. A rada také zdůrazňuje, že zneužití zaměstnanců nebo daňových předpisů musí být ošetřeno jinde. A nakonec boj proti praní špinavých peněz. To je citlivá otázka. My jsme právě revidovali eh, celý, celou rámcovou směrnici proti praní špinavých peněz. Eh, tento parlament ji přidal před pár týdny. Eh, důležité je, aby toto bylo naprosto téměř 120% ve shodě se směrnici proti praní špinavých peněz a dokonce to jde ještě dál, protože vlastník, a to je, je velice důležitý, musí být eh, identifikován při registraci a to jde tedy ještě nad rámec požadavků směrnice proti praní špinavých peněz. A já budu opravdu stručný, ale chci ještě zdůraznit, že toto je nástroj práva obchodních společností. E, text rady řeší e, možné obavy, možná rizika a nyní vy jste vyzváni k tomu, abyste rozptýlili obavy, které ještě zbývají a my apelujeme na konstruktivní e, spolupráci parlamentu, abychom snížili byrokratickou zátěž, což prospěje nám všem. Děkuji vám. Děkuji. Paní Nibler se hlásí. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte, abych i já nejprve poděkovala našemu zpravodaji našeho výboru nejenom za jeho současnou zprávu, ale myslím si, že je ohromně působivé, jak tady pozorně všechno sleduje. Důležité je, abychom nejprve na základě pracovního dokumentu jsme se mohli té práci věnovat důkladně a také, že teď to máme ještě zautalizováno, zejména v době, kdy rada se většinově rozhodla tak, jak se rozhodla. Chtěla bych velice srdečně poděkovat za vynikající spolupráci. Už teď ve výboru jsme vícekrát měli příležitost k rozpravě k tomuto tématu a já bych teď na začátek nejprve eh, nechtěla tady eh, nic zapírat. Já jsem velice jaksi záporně Eh, postavena proti tomuto návrhu, protože nejprve se říkalo zásadně pozitivní postoj s eventuálními Eh, pochybeme, ale já si myslím, že smyslem návrhu bylo, aby malé a středně velké podniky dostaly možnost ke snadnější přeshraniční práci a aktivitám. Tento účel sdílím a s ohledem na digitalizaci také, ale přesto mám veliké pochyby, že právě takovýto návrh by mohl tohoto cíle dosáhnout. A když od zástupce komise slyším, že hold rizika existují, Mm, ono to tak trochu zní jako bez rizika žádná legrace. E, to musím říci, že tedy e, mě zaráží, protože na základě zkušeností, které jsme udělali v minulých letech, jsme se jakoby vůbec nic nepoučili. Tedy vždyť tady v Evropském parlamentu my máme specifický výbor zřízený pro otázky zdanění a to už se tedy na to těším, když bude moci, tak velice rychle založit svou společnost a zaregistrovat a pak se uvidí, aha, rizika tady přece jenom existují. Možná, že vy na komisi s tím nebude mít, nebudete mít co činění, ale my eh, musíme našim občanům pak všechno vysvětlovat, když chceme usnadňovat přeshraniční aktivity. Lidi se nás zeptají, jak chcete zajistit, že tyto firmy budou platit daně a že nedojde k žádnému forum shoppingu? jak chcete zajistit. Já přece jako partner takového jednoho supu bych chtěl vědět, koho mám za partnera a že se můžu spolehnout na eh, ten online rejstřík. Čili veřejná důvěra v online eh, rejstřík je tedy velice Eh, důkladná hodnota, s tím se musí odpovědným způsobem nakládat a proto nemůžeme eh, tuto věc brát tak na lehkou míru, jako jsem to jaksi pochopila ze slov komise. Co se týče forum shopping a tak dále, já mám velké problémy s kmenovým kapitálem SUPu. Jak může být zabezpečeno, že základní kapitál bude skutečně k dispozici? a e, společnost v obchodním styku s třetími bude e, také odpovídajícím způsobem e, konat na základě dostatečného kapitálu. Tady mám pocit, že tedy návrh komise nejde dostatečně daleko i o tématu forum shopping. Když se škrtnou tato ustanovení, tak to mohou jedině s tím souhlasit. A co se týče identifikace Eh, toho, kdo za tímto supem eh, stojí. To mi není ještě úplně jasná. Možná, že tady, tady už nějaké úvahy jsou, jak to lépe určit, ale ještě jednou bych ráda řekla, že pro mě hodnota eh, toho veřejného rejstříku. Pro mě je veřejný rejstřík nesmírně významný cený dokument a při všech slavných provoláváních k online a digitalizaci musím říct, že tady musí být dány jisté záruky, musí tady panovat jistota, bezpečnost. E, já jsem si myslela, že se pokusíme tady na evropské úrovni e, etablovat novou právní normu, která bude podléhat jednotným pravidlem. A to sub teď není. A je to vnitrostátní forma, tedy zakládání, která v 28 státech musí odpovídat jiným předpokladům a jiným specifikům. Mm, a bude to fungovat sice pod stejným názvem SUP, ale ti, kteří se eh, mm, prostě, mm, kteří, kteří se domnívají, že toto je přidaná hodnota, eh, to tedy nevím, v čem to spočívá. Děkuji vám. Thank you very much. I hope that the... Děkuji. Já doufám, že tlumočníci s námi mohou mít ještě trpělivost. Pan Foss. Děkuji mnohokrát. Nejprve také za mou stranu mi dovolte, abych velice srdečně poděkoval panu zpravodajovi za velice opatrný postup. Je tady velká nejistota. Angelika Niebler už o tom hovořila. A i na radě jsme viděli veliké změny, co se týče postoje rady k tomuto textu. Abych se rád přeci rady zeptal a předsednictví zeptal, zda ještě dnes opravdu existuje většina na radě, protože tady panují takové pověsti, že ta či ona země zase obrátila. Proto by mě zajímalo, zda tedy dnes ještě vůbec na radě existuje většina. A ptám se na to, protože i u nás v Evropském parlamentu existuje veliká nejistota. Možná, že by eh, mělo dojít k pokusu, to je teď návrh, hm, tady prostě zahájit nějaký postup, aby se to buď třeba jenom neodmítalo a tím pádem by se zase navenek vyslal signál, že v oblasti obchodních společností se nedostaneme dál. A to už by bylo po třetí, co budeme takový signál vysílat. Domnívám se, že bychom měli nalézt nějakou cestu, jakým způsobem bychom za stávajících možností mohli dospět k nějakým změnám, eh, abychom si i v parlamentu ujasnili, co, cel, co tedy vlastně tady chceme. A nebo zda bychom mohli mít něco jako neformální třístrané jednání, eh, myslím si tedy komise, rada a parlament, kde bychom Eh, si vyměnili názory, jak bychom s touto složkou měli nakládat, abychom tady nebyli příliš neopatrní, abychom třeba nejdřív něco neodmítli, co potom dostane dochod zase velice svízelně. Byl bych tedy nesmírně vděčný všem účastněným eh, kdyby eh, tady mohli něco takového udělat. A poprosil bych pana zpravodaj, aby se pokusil najít nějaké východisko z této složité situace a proto je absolutně správné, že tady postupujeme takto opatrně a že jsme odložili tu zprávu, abychom se tím tak jak si postupně prokousali. Děkuji mnohokrát. Thank you very much. Uh... Děkuji. Máme ještě čtyři minuty s tlumočníky a proto bych rád Eh, požádal pan Fernandese, aby eh, z pana Gradese, který pracoval s tímto tématem, zda to můžeme dát na téma příští schůze a paní Regner by nám mohla říct si pár slov. Eh, Děkuji mnohokrát. Velice krátké stanovisko. Také na radě je situace nejasná. Není to tak, že by byl jasný souhlas, jasné odmítání. Celá řada států se domnívá, alespoň já jsem si i tady všimla, že i tady existují velké pochyby. Já se domnívám, že tyto pochyby nebyly jaksi odstraněny. Pochyby proti pranísli eh, špinavých peněz, terorismu, eh, eh, podílu zaměstnanců, daňovým únikům, sociálnímu dumpingu, protože tyto otázky stále ještě vysí ve vzduchu. Stejně tak. Ano, digitalizace, modernizace je vynikající téma u online registrace, ale paní Nýblerová už tady formulovala své pochyby u třech inovativních startupů může být třeba 97 zaměstnanců, eh, kteří vypadnou z ochrany pracovního práva a dostanou se do eh, jaksi zdánlivo a stanou se zdánlivou osovoč. Tady bychom měli být velice opatrní. Eh, to, že se to dává zpátky státu, to není návrh, který by přinášel řešení, o které usiluje. Měli bychom tady mít něco jiného, pořádného evropského. Děkuji. Mohl pan Štefanec stručně eh, přednést svůj příspěvek. Děkuji vám, pane předsedo. Ehm, děkuji za slovo. Já se tomu věnuji ve výboru IMKO, proto si dovolím vás informovat, že v IMKU o tom budeme hlasovat 29.6. Probíhá samozřejmě diskuse v našich výborech mezi politickými stranami, ale jenom bych zdůraznil, že toto je naprosto v souladu se strategickými prioritami Evropské komise a já to podporuji, protože to sníží administrativní zátěž, administrativní náklady a současně to přispěje k lepšímu podnikatelskému prostředí. I přes všechny ty kompromisy, o které usilujeme, musíme zachovat podstatu této složky, tedy aby bylo snadné a levné vytvořit novou společnost v Evropské unii, abychom to mohli udělat online a abychom využili jednotného trhu, protože to patří eh, tedy k hlavním prioritám. A malé a střední podniky vytvářejí dvě třetiny pracovních míst v EU, ale pouze 2% malých a středních podniků investuje do zahraničí tím, že vytváří společnosti a já si myslím, že tuto bariéru musíme prolomit a právě SUP představuje nejlepší cestu, jak to řešit. Děkuji, říká pan předseda, ještě pan Pascal de Grandes. Děkuji mnohokrát. Eh, děkuji eh, všem kolegům a kolegyním z, eh, i za trpělivost. Minutku. Myslím si, že moje obezřetnost byla oprávněná a chtěl bych poděkovat za příspěvky rady předsednictví, které pracovalo vynikajícím způsobem a také chci poděkovat dispozici nového předsednictví, disponibilitu, které chce obnovit tyto práce. Ale eh, jak vidíme, máme tady protichudné pozice, protichudné postoje a proto se domnívám, že je důležité, abychom se sešli ve Štrasborku, abychom o tom mohli hovořit nezávisle na tom, co řekl pan Axel Vox, že prostě bychom mohli uvažovat o nějakém neformální možnosti, jak pokračovat v práci nad tímto tématem. Eh, čili požádal bych, pane předsedo, abychom mm, přijeli návrh zpravodaje, tedy můj, abychom měli víc času a abychom eh, a my vás budeme velice přesně informovat o tom, jaké schůzky si domluvíme. Děkuji vám mnohokrát. Uh, thank you very much. Uh... Děkuji. Bod 24 paní, eh, přesouváme na odpoledne. Eh, předseda laskavě děkuje tlumočníkům, tlumočníci také děkuji a děkujeme vám. Naschledanou.